Jsou k tomu nějaké komentáře? Tím je jmenování ratifikováno. Od příslušných maďarských úřadů jsem obdržela žádost o odejmutí imunity pana Tamase Dojče. Podle pravidla 6 odstavec 3 tato žádost bude předána výboru pro právní otázky, který je výborem příslušným v této věci. Paní Magdalena Alvarez mě písemně oznámila, že byla jmenovaná místo předsedkyně